Kolegyně, und darf Sie. Vážení kolegové, zvu vás na pokračování našeho jednání. Zdravím vás, jsem rád, že místo předsedkyně komise, vysoká představitelka Evropské unie, nás dnes navštívila a že s ní povedeme debatu Měli bychom se zaměřit na otázky, eh, o které se jednalo především eh, o schůzku včerejší rady, abychom nerozplizli příliš ty otázky a nemluvili úplně o všem. Měli bychom se skutečně zaměřit a zacílit na ty otázky skutečně aktuální, eh, takže i otázky týkající se Bosny a Hercegoviny. A do, vyzývám tedy kolegy, aby se drželi těch hlavních otázek, abychom vedli skutečně koherentní debatu. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Jsem veli, velmi ráda, že jsem zase zpátky na výboru AFET Chci vás informovat o včerejší radě pro zahraniční věci, která se i věnovala řadě témat. Já vždy radši hovořím obecněji, ale také bude dobré, když mě spravíte o těch otázkách, které vás nejvíce zajímají, abych mohla odpovědět. Dnes ovšem začnu podobně jako vy, pane předsedo, Bosnou a Hercegovinou. Já jsem o tom hovořila v rámci svého úvodu na Radě pro zahraniční věci. To, čeho si všichni všimli, šlo o násilný protest, který vzešel především z frustrace z ekonomické situace v Bosně a Hercegovině. Ti z vás, kteří eh, sledují, vědí, že nezaměstnanost je tam až 40%, především mezi mladými lidmi a i když neschvalujeme násilí za žádných okolností, je zřejmé, že je zapotřebí skutečného vůdcovství. Ti z nás, kteří situaci sledují nejen v Sarajevu, ale i mimo ně, si přejeme, eh, aby eh, vedení země se, toho, eh, se té vedoucí politické činnosti ujalo. V řadě regionů se podařilo dosáhnout významného pokroku na cestě do Evropské unie a i v reakci na politické a ekonomické potřeby obyvatelstva místního, ale právě Bosna a Hercegovina se zastavila. Velké úsilí eh, vyvíjí pan komisař File na e, případu Sedy Finči. Musíme udělat ještě více. V rámci EU se e, se službami, e, s komisí, s členskými státy a i s dalšími partnery vedou intenzivní debaty o tom, co dělat dále. Máme silnou přítomnost v terénu s regionálním vedením, se neustále stýkáme, ale musíme udělat ještě více. Řeč byla i o nedávném summitu s Ruskem. Eh, poskytla jsem tam stručnou informaci. Ten eh, summit nebyl business as usual, proběhla dobrá a otevřená výměna eh, s prezidentem Putinem, především na téma sousedství a názorové rozdíly byly řešeny ehm, upřímně, otevřeně v trilaterální debatě mezi třemi prezidenty, kteří Eh, otevřeně diskutovali o těch problémech a potom ještě ta diskuse nabrala širší kontext. Vyslali jsme jasné signály o tom, co nás znepokojuje. Ruský prezident a jeho tým také vyslali signály o tom, co je znepokojuje a to vedlo k rozhodnutí uspořádat technické konzultace, aby bylo možné podrobněji vysvětlit, jaký dopad budou mít některé dohody. Ku příkladu eh, dohoda o volném obchodu s Ukrajinou, eh, Gruzí a Moldavskem, jakým způsobem to prospěje i ekonomice Ruska a aby se zabránilo dalšímu šíření eh, mylných informací. Doufám, že debata bude pokračovat i o nových dohodách, ke kterým dojde v budoucnu. My chceme zajistit eh, silné bilaterální vztahy, které budou vyrůstat ze vzájemné úcty eh, k našemu přístupu a k pochopení názoru EU, naší práce a našemu přístupu eh, k sousedským státům, k suverénním státům v našem sousedství. Rada se také dlouho věnovala východnímu partnerství. Hodnotilo se eh, vývoj po eh, summitu ve Vilniusu, eh, vývoj na Ukrajině. My jsme oba dva tady s kolegou předsedou byli na Ukrajině, komisař File a ostatní na Ukrajinu pojedou. A Eh, v kontextu práce po Vilniusu, jak podpořit Moldavsko a Gruzii v rámci dalších přání podepsat dohody s nimi eh, ještě před vypršením mandátu této komise. Eh, my jsme se z Vilniuského summitu hodně poučili. Ku příkladu, že je důležité udržet politické angažmá na vysoké úrovni po summitu v Rize a dále. Požádali jsme, aby ministři byli připraveni k návštěvám na vysoké úrovni, jak individuálně, tak v týmech, pod tedy eh, záštitou Evropské unie. Ministři uvítali tuto koordinaci, vítají často a tentokrát také. Musíme ale rozšiřovat naše zapojení s různými vrstvami společnosti, tak abychom bojovali proti šíření eh, mylných informací o angažmá Evropské unie, a to je zvláště důležité v Moldavsku. To znamená ale, že poslanci, a dívám se tedy na vás, eh, pomohou podpořit toto úsilí. Vy jste vedli v mnoha na mnoha příležitostech eh, snahu o styky s občanskou eh, společností, ale je potřeba ty styky rozšířit i na místní a regionální orgány, tak aby pochopili význam styků s Evropskou eh, unii pro jejich ekonomiku, mm, obchod a celou společnost. Ty signály musíme vysílat i pomocí e, našich delegací, pomocí e, té takzvané veřejné diplomacie. Musíme bojovat proti negativním signálům a snažit se zároveň intenzifikovat dialog s Ruskem. Řeč byla i o mých návštěvách na Ukrajině dvakrát za e, posledních deset dnů. Jsem znepokojena a opakuji to na všech tiskových konferencích. Byla jsem v šoku nad rozdílem stavu mezi první a druhou návštěvu, co se týče napětí a e, počtu policistů. Když jsem tam šla, jela minulý týden, e, situace se zdála být poněkud klidnější, ale všichni jste slyšeli, jaké násilí tam propuklo. Slyšela jsem mnoho příběhů lidí, kteří byli obětmi tohoto násilí. Máme řadu svědectví, fotografií a tak dále. Je také jasné, když zvážíte toto násilí, že se zatím nedaří eh, zorganizovat nezávislé vyšetřování, které bychom si představovali pro demokratickou evropskou zemi v 21. století k zajištění, aby pachatelé byli eh, pohnáni před spravedlnost a eh, vláda musí jednak tak, aby lidé uvěřili, že jedná jejich jménem. To je asi to nejdůležitější. Je potřeba nalézt způsob, jak eh, zastavit eskalaci násilí. Eh, je možné použít zprostředkování, užívám, eh, uvítáme podporu z jakéhokoliv druhu a máme experty, jak v rámci komise, tak v rámci členských států, uděláme cokoliv. To je bez pochyby, že i ve spolupráci s Radou Evropy, OECD, Všichni eh, jsme ochotni pomoci a tuto eh, nabídku jsme zcela jasně vyslovili. Také jsme eh, se přímo zapojili do debat v parlamentu o ústavních reformách, o tom, jak je důležité se nevrátit jenom k ústavě z roku 2004, ale k tomu, čemu říkám 2004 plus. To znamená, aby se zvrátili určité nesrovnalosti, kdy se státním zástupcům dostalo neuměrných pravomocí. Je potřeba se tomu věnovat krátkodobě i dlouhodobě, tak, aby se vyřešily eh, tyto současné eh, nepokoje, eh, to znepokojení lidí na Majdanu, ale i z dlouhodobého hlediska je potřeba zajistit lepší kvalitu ústavy a nastolit takovou rovnováhu sil, která by to zajistila. Zase tento proces podporujeme Eh, zaměřovali jsme se i eh, na zákon o amnestii. Eh, k dispozici byly čtyři verze, vybrali si tu, kterou si vybrali. Jsou tam i určité určité závazné termíny a na konci tohoto procesu musí nastat svobodné volby a je třeba zajistit, aby byly slyšet všechny hlasy těch, kdo chtějí promluvit. Také jsem hovořila o ekonomických problémech. Když jsem tam byla E, v listopadu, tak jsem tři a půl hodiny hovořila s prezidentem o jednom každém aspektu ekonomických problémů e, této země z krátkodobého i dlouhodobého hlediska. A hovořila jsem i s finančními institucemi e, a s dalšími partnery z členských států, je jasné, že je třeba vybudovat kapacitu pro pomoc tak, aby Ukrajina v nacházející době se vyrovnala. Eh, těm ekonomickým výzvám ale eh, reforma eh, nevznikne sama od sebe, ta se podaří pouze, když si to bude sama země přát. Je potřeba nastavit konkurenceschopnost, posílit průmysl, vyřešit krátkodobé problémy s rozpočtovými schodky a tak dále. Ve čtvrtek letím do Washingtonu, setkám se s Christine Lagarde a jedním z témat naší debaty bude Ukrajina. Ale Moldavsko a Gruzie jsou také důležité. Je potřeba pracovat tedy na dokumentech, které se mají podepsat a také poskytnout podporu, pakliže by eh, tam byl vyvíjen nějaký tlak, až se budeme eh, blížit k podpisu asociačních dohod a DCFTA. Chci vás vyzvat, abyste se snažili šířit informace o tom, co to bude znamenat pro lid těchto zemí, pro jeho vládu, pro příležitosti, které to poskytne a musíme vytrvale pravidelně jezdit, eh, navštěvovat tyto země, tak aby byl vidět zájem. Ministři také chtěli hovořit o aspektech jižního sousedství a hovořili jsme o různých zemích v kontextu regionálních výzev. Nikoho nepřekvapí, že jsme se hodně zabývali Irákem a hrozivou spirálou násilí eh, z nedávných, z posledních týdnů. Hovořila jsem s ministrem Sibarem, který byl velice rád, že může poprvé přijet do Bruselu na uh, schůzku s radou o asociaci, ale uh, obavy budí uh, nedávný vývoj z Iráku a také Sýrie kde dnes Alekta Ibrahimi pokračuje ve své práci a snaží se posunout dále debatu mezi opozičními předáky a režimem. Asi víte, že jsem byla eh, v Ženevě 1, Ženevě 2 a je jasné, že mezinárodní společenství je odhodláno zajistit pokračování těchto rozhovorů, ale je také jasné, že to bude nesmírně obtížné. To vyplývá jak z retoriky, tak i z nepochopení do určité míry toho, co je potřeba v současné době udělat. My musíme, Lakto Brahimi, podpořit v této nesmírně složité, těžké práci. Jsem, setkala jsem se taky skupin, se skupinou syrských žen z nejrůznějších částí oblastí Sýrie, které se snaží spolupracovat na tom, jak eh, reagovat na eh, tuto krizi z ženského hlediska a jak se snažit bojovat o mír. Byla veliká škoda, že na Ženevě 2 nebylo více žen ani ze Sýrie, ani z mezinárodního společenství. Bylo nás na velice málo. A já doufám, že ženy, které se pustily do této skvělé práce. Já jsem se jich zeptala, co můžeme udělat, aby v budoucnu sehrávaly ještě důležitější roli. Hovořili jsme také s členskými státy pod vedením Lucemburska v rámci Rady bezpečnosti eh, o humanitární podpoře, která je tolik zapotřebí a všichni jistě sledujete potíže v New Yorku při snaze o dosažení rezoluce, ale také jsou zde praktické problémy s eh, dodáním pomoci v terénu eh, postiženým lidem. Je potřeba zajistit, aby ty eh, zmrazené prostředky v EU přispěly přispěli k odstranění a destrukci syrských chemických zbraní. Hovořili jsme i o Libanonu a o tom, že je potřeba tam nastolit efektivní vládu. Úřednická vláda už tam je příliš dlouho, setkala jsem se e, s tamním premiérem mnohokrát e, v nadcházejících dnech a týdnech je tady skutečné přání toho dosáhnout a dobrat se prezidentských voleb, ale více než 25 eh, Libanonu jsou vlastně syrští uprchlíci. Situace je tam velice fragilní a my si musíme připomínat, jak nezbytná je další podpora libanonského obyvatelstva, aby se vyrovnalo se svými výzvami, ale i z okolních států. Eh, máme třetí výročí eh, egyptské revoluce, Egypt má novou ústavu. My jsme si povšimli, jak obtížná ta situace tam je a jak se situace v řad, z řady aspektů zhoršuje. Mnoho lidí bylo zatčeno, neměli by být ve vězení, ale znepokojeni jsme i rostoucím násilím a terorismem, který zcela odsuzujeme. I nadále se zapojujeme do boje za lidská práva v celém regionu a v Egyptě zvláště a já chci zdát úctu Stavrosu Tarbiminimu za jeho práci a dalšímu kolegovi za jeho práci, eh, za to, jak pomohli dosáhnout dohody v Tunisku. On tam sehrál důležitou úlohu na dosažení této dohody. Hovořilo se i o situaci v Líbii, kde je obrovská nestabilita a je znepokojení, že veškeré kroky, které byly eh, učiněny ve prospěch stability, vlastně se těžko realizují. A konečně, co se týče sousedství, ještě Jemen. Eh, tam došlo ke schválení závěrů je dobré, že jsme si uvědomili, že pomocí dialogu je možné dosáhnout změny, že tyto země, i když je tam situace velice neurovnaná, přece jenom dosahují určitého pokroku, zvláště to platí o Jemenu, ale je potřeba ještě se mnoho snažit o zlepšení ekonomických a sociálních podmínek. Pane předsedo, hovořili jsme i o Středoafrické republice v přípravách na misi. Máme tam generál majora Pontiese, který byl bankový, aby vlastně odstartoval tu operaci v terénu a schválili jsme rozhodnutí, eh, které nám umožní eh, toto, eh, toto odstartovat. Včera na večeři jsme hovořili i o dalších otázkách sousedství. Děkuji. Herzlichen Dank. Děkuji srdečně paní Baronkošnová, ale teď mám problém. A ten problém spočívá v tom, že máme 25 přihlášených do debaty. Čili eh, paní, paní baronka v podstatě už může jít domů, poněvadž pokud se všichni dostanou ke slovu, tak už nebude čas na odpovědi. A nebo souhlasíte s tím, že koordinátoři dostanou dvě minuty a potom tedy to e, zvládneme za kratší dobu a uvidíme, kolik se nám podaří zpracovat. Ale nemůžeme jenom celý čas spotřebovat na otázky bez odpovědí. A prosím, e, pokud už někdo položil vaši otázku před vámi, není třeba ji opakovat. Takže já navrhuji pustme se do první rundy. Pan Franka. Děkuji, pane předsedo. Vítejte. Paní Ashton, už to nám začínala chybět. Tři věci. Za prvé, Ukrajina. Přes určité kritiky, které jsme slyšeli v Kijevě během naší návštěvy, tak vaše návštěva, návštěva komisaře Fíleho a poslanců parlamentu znamená ještě další záruku pro bezpečnost dizidentů a demonstrantů. Myslíme, že poté, co byly zrušeny ty komplikované zákony o amnestii, konečně vzniká takové ovzduší důvěry, je zde možnost vytvořit novou vládu a přistoupit k reformě justice, o které jste hovořila, a především tedy uh, zahájit proces, který bude směřovat ke svobodným volbám, aby se lidé mohli v míru a v klidu vyjádřit. A otázka k Ukrajině. Myslíte si, že Evropská unie by měla přistoupit od facilitace k mediaci, aby zde byla nějaká instance, která by mohla kontrolovat eh, splnění závazku. Říkala jste také, že pojedete do Washingtonu, budete mluvit také s Johnem Kerrym a kromě tedy Kristin eh, Lagarde a budete také hovořit eh, s velvyslancem a třetí věcem Švýcarsko. O jakých eh, možnostech hovoříte tedy po tom referendu? Týká se to asi milionů občanů EU, více než 120 bilaterálních dohod. Přemýšlíte o pozastavení těchto dohod, o jejich zrušení, anebo zda hovoříte nebo přemýšlíte o zmrazení jednání. A poslední otázka. Kuba, rád bych potvrdil, že dohoda pro jednání, kterou jste přijali na radě, je dohoda třetí generace, která je založena na demokratické klauzuly a to je zatím z mé strany vše a já děkuji, pane předsedo. Welcome, Lady Ashton. I couldn't agree. Eh, vítám vás, eh, paní Baronko. Já s vámi eh, nemohu souhlasit dříve, tedy více. A doufám, že v Ženevě 30 věci pohnou. Když jsme byli na Ukrajině, mě překvapilo, překvapilo, kolik bylo na Majdanu žen a zejména žen, které volali po zacílených sankcích na základě stávající směrnice proti šplaní špinavých peněz. A nejenom tedy eh, to říkali ve svém vlastním zájmu, ale také v zájmu našem. Čili otázka je, jak eh, to tedy bude, poněvadž eh, slyšíme rozporné signály. Středoafrická republika. Od prosince 2012 hrozí genocida. Od března 2013 už eh, dokonce humanitární pracovníci volají po vojenském zásahu, což je velmi, velmi neobvyklé a svědčí to o tom, eh, v jakém hrozném stavu ta země je. Můžete říci, že ta mise se uskuteční brzy, anebo počkáme až po genocidě. A dále Libie. Já jsem tedy zasahla jenom to, že o tom bylo eh, debatováno. Ale eh, možná, že se to trošku hůř implementuje. Ale eh, vnímáte, že by na straně eh, členských zemí, eh, zejména některých, se pohnuli lidi, pokud se týče uvědomění si vlastní zodpovědnosti, poněvadž to je problém, který není nový. Děkuji vám, pane předsedo. Paní Baronko, vítejte a děkuji vám za Eh, rozsáhlý debriefing o ze včerejšího zasedání rady. Já jsem si přečetla eh, předběžné závěry a eh, tedy je nápadné to, jak málo je tam o Nedokážu si představit, že by se o tom nejednalo. Čili fakt, že v tom textu je toho tak málo. Co to znamená? že eh, tedy jsme se nezhodli, anebo eh, že je to mm, natolik v pohybu, že se to těžko vystihuje slovy. Za druhé, k Rusku. Četla jsem úvodník v minulém vydání francouzského týdníku Express. A údajně eh, místo předseda vlády Šuvalov vám prý řekl, že Rusko eh, by chtělo vytvořit eh, jakousi unii na své straně kontinentu. Je to pravda? Můžete nám k tomu říci něco málo více? A kromě toho by mě zajímalo, zda, co se Ukrajiny týče, na jedné straně říkáte, že vy jste hovořili s Mezinárodním měnovým fondem eh, o tom, že by jakýsi, jaká finanční pomoc mohla být nabídnuta, případně eh, sankce, které by snad eh, nevím, mohli by zjednat obrat v situaci, která se snad horší. A poslední otázka. Eh, co si myslíte o Spojených státech a zejména tedy toho nešťastného výroku eh, jejich vyslankyně? Děkuji a děkuji vám, že jste mezi námi, paní Baronko, v tomto důležitém eh, bodě zvratu pro východní partnerství. Dvě otázky. Evropská unie zaujala určité stanovisko vůči konfliktu v Ukrajině teď je otázka o zprostředkování. Myslíte si, že je nadále možné působit zprostředkující roli na Ukrajině? Eh, dále k otázce včerejších závěrů rady k Ukrajině. Eh, tam v závěru se píše, že asociační dohoda s Ukrajinou není, a teď to nevím úplně přesně, není něco jako poslední slovo v oblasti spolupráce EU s Ukrajinou. Mohla byste, prosím, vysvětlit, co to vlastně znamená a jak tomu rozumí Ukrajinci, jaký je jejich konsensus na eh, v této větě. A nyní krátce k Bosně. Mohla byste říci, eh, co děláme pro to, aby se opět eh, ten, ta situace v Bosně nezvrhla etnickým směrem. Eh, pane předsedo, já se eh, omlouvám za doktora Tanoka, který musel odcestovat do Londýna. Eh, dále Palestina, Izrael, jestli tedy mohu, vy jste o tom nehovořila. Pokud se Izraele týče, v Evropské unii vzniká jakási bunkrová mentalita, uzavřená mentalita. Můžete nám tedy říci, cokoliv eh, navíc, eh, jestli tedy se něco hýbe po té, co se začal angažovat minister Kerry a eh, on tam řekl různé citlivé věci, může k tomu něco říci a já nevím, máte, máte názor na to, co vlastně Eh, co vlastně Američany vede, tedy jak, eh, jak to vlastně, eh, možná, že je to tam úplně zamrzlé, zejména tedy té, té bendu, beduíni, jejich pozice na tom a další. A možná na závěr bych řekl, možná, že my tedy eh, se už mockrát nesetkáme a možná, že jsme eh, politicky na jiných březích doma, ale chtěl bych vám poblahořát eh, ke všemu, co jste dosáhla a popřát vám všechno nejlepší do vašeho budoucího zaměstnání, které bude jiné, stejně jako v mém případě. Děkuji. Děkuji za váš debriefing. Já se zastavím jen u dvou bodů, protože to bylo opravdu velmi široké. Bude se to týkat Ukrajiny. Moje parlamentní frakce, fra, prak, frakce zastává jednoznačné stanovisko. Je pouze na ukrajinském lidu, aby se rozhodl o svém osudu bez jakýchkoliv zásahů ze strany jakéhokoliv dalšího státu či Evropské unie. Bohužel Taková není současná situace. Evropská unie tam stojí na určité straně a vměšuje se do něčeho, co se jí vůbec netýká. A netýká se to ani Ruské federace. Je logické, aby se Ukrajinci svobodně rozhodli, jaké geostrategické vztahy chtějí udržovat. Ale bez jakéhokoliv vměšování či vnucování. Všichni jsme viděli to násilí v ulicích. V některých členských státech také dochází k tomuto násilí. V mé zemi Španělsku byl obklíčen, byla obklíčena poslanecká sněmovna. Měli jsme zákon, který omezuje práva na demonstrace a já jsem neviděl nikoho z Evropské unie, kdo by se obrátil na demonstranty na náměstí, na Neptunově náměstí a říkal, že ten zásah byl neoprávněný, ke kterému došlo. A přitom v Ukrajině se to stalo, takže my nezdílíme takovéto postoje. My nejsme v pozici, abychom někoho vedli, abychom někoho chránili, abychom někomu říkali, co má dělat. Takže to, co neplatí pro členské státy Evropské unie, přece nemůže platit ani pro Ukrajinu. Pokud je třeba zasahovat tam, kde jsou potlačovány protesty, tak se můžete podívat třeba do Aten, do Říma, do Španělska, do Portugalska, tam uvidíte také, že tam jsou demonstrace. A co je třeba dělat? Je třeba dodržovat zákony a je třeba nechat to na členských státech, aby si to vyřešili. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o podvýbor, se rád dotknul bodu společné obrané a bezpečnostní politiky, o kterých se debatovalo včera na radě. Středoafrická republika, já navazuji na to, co říkala Ana Gomeš, už se dlouho hovoří o této misi, už máme politické odsouhlasení, takže jaká je šance, že to proběhne rychle? A francouzský ministr hovořil o konci měsíce února, teď už je 11. A co můžeme očekávat? Očekáváme, že se do toho zapojí Estonsko, což je určitě dobré, nicméně nebude to těch 500, nebude to stačit na těch 500 slíbených vojáků, takže jak to tedy bude vypadat? A potom Líbie, jak říkala Anna. Tam máme misi, která už je částečně v Libii aktivní a má velké problémy při práci na ostraze hranic. To bylo právě cílem této mise a my jsme se z různých zdrojů dověděli, že Francie, Spojené království a Itálie individuálně vedou školicí mise, výcvikové mise, eh, reformy, které se týkají bezpečnosti. Takže když říkáme kolektivně Evropská unie, tak zde nemáme institucionalizovaného partnera, abychom mohli kolektivně vést tyto mise, tím pádem je členské státy vedou individuálně, takže si říkám, jestli má opravdu smysl vynakládat velké peníze na zachování mise v Libii, která prakticky nedělá nic. A posledních pár slov k Bosně. Vy jste připomněla, že i zde máme velmi eh, silnou pozici, máme tam také vojenskou misi Eufor Alta poměrně silnou. To, co se odehrává v Bosně a Hercegovině, svědčí o tom, že to není vůbec relevantní. Takže by bylo by dobré, abychom se také zamysleli nad budoucností této mise, která opravdu není relevantní, relevantní s ohledem na sociálně, ekonomické a politické problémy, kterými země prochází. Thank you, thank you very much. Děkuji vám za otázky. Eh, pane Salafranco, ano, eh, taky jste mě chyběl, ale byl to návalem práce. Vy jste řekl, tady vyslovil tři otázky k Ukrajině. A jaký je náš závazek v oblasti usnadňování mediace. Eh, my jsme opozici prezidentovi i vládě i občanské společnosti jasně řekli, že nebudeme zasahovat, ale jsme ochotní pomoci jakýmkoliv vhodným způsobem. A pokud se týče našich odborných schopností, takže záleží na tom, jaké z tam byly problémy. Je snadno mluvit třeba o zprostředkování. Ale jak jistě víte, a já taky to vím, Eh, ta mediace to může znamenat eh, mnoho různých věcí. To je skutečně důležité dobře zvážit. My budeme dělat všechno to, co bude užitečné a pouze tehdy, když tím budou souhlasit, nebudeme se do toho eh, jaksi nebudeme nic investovat. Eh, Victoria eh, Newland, ano, já ji velice znám. Eh, někdo to poslouchal, někdo to dal na YouTube. Kdo to, čí to byl asi zájem, že? No, tady je, je mnoho poznámek k soukromým rozhovorům. Dobře. Švýcarsko. Švýcarsko má tři roky na to, aby rozhodlo, eh, jak naloží s výsledkem referenda, jak ho naplní. V současné době, zejména v komisi, ale také eh, v zahraničním službě, my eh, zkoumáme co s tím podle Lisabonské smlouvy a velice pečlivě sledujeme možné dopady na to množství smluv, které máme se Švýcarskem zavřené. A e, taky samozřejmě ta, ty hlavní strany e, si možná necela přáli tento výsledek referenda, čili i oni budou muset hodně přemýšlet o tom, co dál. E, to bude e, velice důležité v příštích dnech, aby se tedy rozhodlo, co bude dál a já doufám, že najdeme v rámci možného uspokojivé řešení. Tím, že ten potenciál nového eh, způsobu fungování na Kubě, nového fungování Kuby, eh, že eh, se to vyvíjí pozitivním směrem a my tady máme Eh, myslím, eh, velice, velice dobré eh, zkušenosti celé lidských práv, takže v pořádku. Ana Gomez, my jsme hovořili mnohokrát o debatě, čili jak vyvážit určitý nátlak a podporu. To jsou dvě strany našeho přístupu. V Mnichově jsme vedli mnoho rozhovorů s českými zeměmi, také s e, opozicí, čili my e, dobře víme, jaké jsou tady možnosti. A musím říct, že všechny zatím zůstávají na stole. Já k tomu musím říct dvě věci. My chceme fungovat pozitivním způsobem, pokud to bude možné. Za druhé, já jsem dala jasně najevo v rozhovorech s prezidentem, že eh, nás to velice zajímá, velice trápí, velice se tomu věnujeme a hledáme řešení. Středoafrická republika. Eh, ta mise by tam měla být vyslána velice brzy, eh, ne po genocidě, to opravdu bych nedodal. Implementace této mise z pohledu Evropské unie Eh, není tak jednoduchá, protože my nemáme vlastní armádu. Čili eh, s tím, jak postupuje čas, tak my se učíme, jak můžeme fungovat. Eh, nicméně my zatím nemáme evropskou jakousi jednotku rychlého zásahu, možná, že ji nikdy mít nebudeme. Čili my Eh, se obracíme na členské země, tedy na vlastní rodinu a ptáme se, kdo čím může přispět. Eh, nicméně eh, nám jde dobře jedna věc. My, když si vezmeme do hlavy nějakou misi, tak ji skutečně uskutečníme a zůstaneme na místě, dokud to bude třeba. Ano, to funguje. Třeba eh, podařilo se nám eliminovat 95 pirátství na, eh, u afrických břehů, čili a pořád ta mise tam je. Eh, šéf této mise v Bangle už tady tam byl a už se to prostě všechno připravuje a komise velice brzy dá zelenou a mnoho českých zemí už se přihlásilo, že by mohlo přispět. Libie. E, naše české země jsou angažovány v Libii, to je v pořádku, ale v podstatě my bychom měli spolupracovat jako EU e, se Spojenými státy. Já jsem o tom o tom tady budu eh, více debatovat ve Washingtonu tento týden a mm, bude se to týkat nejenom bezpečnosti, ale také budování institucí, poněvadž to se v Libii dosud nepodařilo. V kontextu s bezpečnostní situace, eh, která je stále horší. A uvidíte, jak je to těžké, až se tady předseda eh, vlády vrátí k nám. Prostě koordinace. Pro nás je důležitá koordinace paní Nejc, eh, Sýrie. Eh, my jsme nic nedali do závěru, poněvadž eh, to jsme dali do závěru minulý měsíc a od té doby se celkem nic moc nezměnilo, takže proto. A já myslím, že jsme udělali dobře. Není mezi námi neshoda, jenom prostě se snažíme tomu porozumět, se nám náhodou něco neuniklo a jak tedy vyvíjet ten vhodný tlak mnoho lidí, ať už jsou to, je to syrská vláda nebo syrská opozice a lidé z regionu se snaží skutečně tlačit, aby se to někam pohnulo. My jsme v Ženevě dvě měli velmi dlouhé debaty, děláme všechno možné, co je v našich silách, ale potřebujeme to trošku rozpohybovat. A o tom panuje souhlas. Pan Šivalov, místo předseda vlády, ta, eh, ta celní unie by tady měla začít fungovat už v květnu a v podstatě prezident Putin o tom hovoří už dlouho, takže uvidíme, jak se jim to bude dařit. Samozřejmě to sledujeme a snažíme se o tom s Ruskem jednat. No a eh, Ukrajina, já myslím, že eh, k tomu k těm sankcím a podobně jsem už eh, hořela. Eh, paní kontrát. Eh, jsme na Ukrajině jako zprostředkovatele, no, <laughs> záleží na tom, co myslíme tímto pojmem. My každopádně máme přístup k oběma stranám. Prezident a jeho tým určitě jsme spolu strávili mnoho hodin jednáním a setkal jsem se také s šéfy opozice eh, nedávno v Mnichově na okraji konference. Eh, my chceme podpořit, to jsme také nabídli, co nejlepším způsobem. A eh, já nevím, co chtějí, cokoliv chtějí, jestli tedy eh, právní pomoc na ústavu, cokoliv, ale ať nám řeknou, co chtějí. No a pokud se týče eh, spolupráce s Ukrajinou, ano, tak samozřejmě my umyslně poukazujeme na to, že tou dohodou to nekončí. Eh, to samozřejmě ty interpretace mohou být různé, ale my jsme se prostě zhodli na jedné věci, že prostě věci neskončí, že chceme dále prohlubovat a posilovat naše vztahy. Bosna, eh, jak zabránit možnému konfliktu, ten eh, potenciál pro etnický konflikt tam tedy skutečně je a je třeba, abychom jednali teď. Poněvadž ty konflikty z minulých dní, tam je vidět, že je tam určitá tendence Eh, určitá tendence, aby se to odklonilo od ekonomických potíží a spíš eh, se to rozdělilo podle těch eh, etnických, etnických hranic. Se Roberte, děkuji vám, děkuji vám za přání. Myslím si, že John Kerry odvedl obrovskou práci, on je tomu velice, velice oddaný této mesi a určitě bude pokračovat ve své práci v tomto regionu. Je to na seznamu jeho nejdůležitějších priorit. Jednání s Izraelem eh, probíhá velmi intenzivně a eh, za Izraelce eh, vyjednává Cipi Livny, já ji znám a mají tam také zástupce eh, palestinci a myslím, že ta atmosféra mezi vyjednávači je velice dobrá, oni spolu vycházejí. Čili já si myslím, že tam co si je. Co se týče pana Benecha, no v každé koalici jsou různá přesvědčení a různé názory, ale myslím si, že jasné je to, že v Izraeli převá názor, že s vhodnými bezpečnostními garancemi a eh, se jasnou představou budoucnosti Izraele je eventuální dohoda blíže. My eh, jsme jim všem přislíbili, tedy oběma přislíbili obrovskou pomoc maximální, pan Spok se to podaří. Pan eh, Majer, eh, naše zasahování. Oni s námi Oni s námi vyjednali dohodu a ještě deset dní před summitem ji chtěli podepsat. Bylo to jasně, jednohlasně eh, dohodnuto v parlamentu s vládou a tak dále. A najednou se objevil problém a byl to problém ekonomický a krátkodobý. Takže já jsem eh, s nimi jela jednat, eh, co to je za krátkodobé potřeby, abychom se v tom vyznali. A já jsem chtěla a skutečně jsem udělal všechno pro to, abych mluvila se všemi a prostě, aby bylo jasné, že tam nechceme zasahovat. <clears throat> Ale jestliže vypukne, eh, vypukne násilí a týká se to smlouvy, které my jsme je stranou, tak to není zasahování. My tam prostě nabízíme pomoc. To je ukrajinské řešení, to není evropské řešení, to oni se musí rozhodnout. Já jsem jasně řekla, prostě eh, nebo nějakými jinými plány, jenom vaše vlastní plány platí. Takže to prostě musí být něco, co bude chtít eh, Ukrajina. K panu Danžánovi, jak jsem řekla, eh, velitel operací se právě vrátil z cesty Estonsko eh, přislíbilo podporu další sedm členských zemí, celkem přislíbilo pomoc, já tedy neznám úplně podrobnosti. A eh, příští krok je prezentovat to eh, vojenskému výboru a já doufám, že to bude úspěšné nakonec. O Libě už jsem hovořila. A k té Bosně taky už jsem něco řekla. No, je třeba se věnovat reflexi, co v Bosně dál. Eh, my už eh, to vlastně děláme nějakou dobu. Eh, prostě Bosna ve vývoji zaostává za všechny. Prostě tam není, není nějaký, nějaký jasný směr a nikdo, kdo by tam něco protlačoval. Děkuji vám. Tak a teď další kolo po jedné minutě. Ano? Souhlasíme? Dobře, takže paní Imri Zagič. Eh, tak, Rodfarande. Děkuji. Já bych se ráda vrátila k otázce Bosny. Já jsem úplně nepochopila vaši odpověď na tu předchozí otázku. Totiž jak zajistit, že ten stávající konflikt se nezvrhne etnickým směrem. Nevím, jestli je vám zřejmé, že v médiích se teď říká, že někteří tvrdí, že EU vlastně stojí za tím konfliktem, protože by z konfliktu mohla mít politický zisk. Jiní zase tvrdí, že EU by se měla k celé věci stavět obezřetně a spíše vše pozorovat spovzdálí. Zajímá mě váš názor na toto všechno a jak to vyřešit. Děkuji, pane předsedo. Mám otázku, která se týká mé země. Chtěl jsem se zeptat na váš názor k těm dvěma zadrženým italským občanům v eh, Indii. Není to jenom vlastně zadržení dvou italských námořníků, je to nejen tedy právnický problém, eh, který už teď vypadá jako fraška, ale je to přímo útok na Itálii. Taková země, která se chce stát hlavním hráčem, vůbec se nezná pravidla civilního soužití. Evropa a Itálie zatím reagovala spíše umírněně, že ta situace už opravdu není udržitelná, takže co chcete udělat eh, z evropské strany, aby se pozitivně tento problém vyřešil? Děkuji. Já. Frau Ashton, dank, dass Sie da sind. Děkuji, paní Eštanova, že jste přišla. Já mám otázku k Bosně, nebo více otázek. Zjišťujeme, že Převážná většina demonstrací se odehrává ve federaci a v republice srbské je víceméně klid. Pak přijde premiér. Z Chorvatska jede do Mostaru a Srbové jedou do Bělehradu. Zdá se, že to dokazuje, kde je problém. Ten problém je v Daytonu a ten problém je třeba vyřešit. Panstvo to eh, nevyřeší eh, samo. Já eh, Blahopřeji komisaři eh, Filemu za to, že vydržel 50 hodin s těmi pány hovořit. Jenže to vše bude brzy minulostí a my vlastně očekáváme také kroky eh, tamní vlády. Vy říkáte, že potřebujeme nějaké vedoucí síly v Bosně a Hercegovině a já je nevidím. Chci se jich Chci se ptát, jestli bychom neměli společně vlastně se věnovat Daytonské dohodě a změnit ji. Paní Baranko Eštnova, Bosna a Hercegon, Hercegovina dlouhou dobu byla zcela mimo zónu zájmu Evropské unie a zájem na změnách nebyl. Myslím, že je poměrně paradoxní, že Daytonská, že je historická dohoda mezi Bělehradem a Kosovem vlastně pod záštitou EU a jinak se to nepodařilo. Myslím, že je potřeba již dále nečekat, je třeba jednat. Jsem pro změnu Daytonské dohody. A ta změna musí nastat teď nejen kvůli budoucnosti Bosny a Hercegoviny, ale také kvůli nezbytné normalizaci eh, v tomto regionu, aby lidé mohli společně žít v míru. Jsem pro urychlený program. Ne kvůli kritické možnosti přistoupení Bosny a Hercegoviny do EU. Jsem pro změnu ústavy a nebo minimálně významnou změnu zákonu. Tam děkuji, eh, paní předsedo, eh, pane předsedo. Já bych ráda hovořila o dalším eh, problému. Dnes dopoledne náš výbor hovořil o dalším doporučení ve věci Magnického. Jedná se o seznam 32 jmen osob, kde Evropská unie se chystá zavést vízové sankce vůči těmto osobám. Chci se zeptat, co se stalo s naším předchozím doporučením z roku 2012, které schválil Evropský parlament. Proč se toto okamžitě nedostalo na agendu rady a teď, když Evropský parlament schválí nové doporučení, kdy očekáváte, že si eh, tuto otázku také dáte na pořad jednání. Eh, paní Eštnova, v roce 2008 jsme, zajist, jsme zažili, že ve stínu eh, olympijských her proběhla invaze ruských sil do Jižní Gruzie a všichni se obávají, že eh, olympijský mír v Soči je takový velice, za, řekněme, eh, zdánlivý a už celé týdny slyšíme, že by bylo dobře ukončit demonstrace na, Majdan, na Majdanu. Já jsem dnes eh, slyšel velice znepokojivé hlasy od ukrajinské opozice, které tvrdí, že v Ukrajině se množí sovětští nebo ruš, ruští vojáci v ukrajinských uh, uniformách jako taková plíživá invaze. Uh, co to má znamenat? Nebylo by zapotřebí, aby naše služby zasáhly, když už tedy děje to, že nám odposlouchávají telefony a potom to eh, zveřejní pan von Orden. Ano, Středoafrická republika Paranko Eštnova, já doufám, že jsme se poučili eh, z minulé podobné takové intervence v Čadu v roce 2009. Vzpomenete si, že ta mise trpěla od počátku logistickými potížemi. Eh, jste si jistá, že Africká unie bude schopná převzít do šesti měsíců evropskou misi? Za druhé jsem si povšiml, že jste hovořila o restriktivních opatřeních eh, v boji proti terorismu. Jsem rád, že tedy je tady obrovská odezva. Uvažuje se o seznamu teroristů eh, kteří fungují, fungují v Sýrii, a konečně eh, jeden bod, který jste eh, na pořadu jednání neměla, ale měl tam být. Mluvím o Zimbabvě. Eh, Zimbabve 20. února budeme svědky zrušení zbytku opatření s výjimkou prezidenta Mugabeho. Myslíte, že ta situace tam postoupila do té míry, že si můžeme dovolit tato opatření zrušit? Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Minulý týden na plenárním zasedání jsme dokončili hlasování o šesti rezolucích o zprávě o pokroku na západním Balkánu. Dvě otázky v tomto směru, i když to nebylo na pořadu jednání. Dohoda se Srbskem a Kosovem. Děkuji za to, že jste nám ukázala, že diplomacie je uměním dosažení nemožného. Jak vidíte budoucí vývoj této otázky. Ta dynamika tam stále ještě je a bylo by potřeba ji využití, využít k podpoře stability v regionu. Bosna a Hercegovina, všichni se na ní ptají. Já si myslím, že potřebujeme zcela jasný plán nebo strategii, kterou odsouhlasí jeden každý, a to zdůrazňuje členský stát, a brutálně ji musíme implementovat. Žádné oddalování, žádné, eh, žádné zpomalování, musíme to skutečně okamžitě provést. Jinak se ta situace ještě zhorší. Děkuji. Pardon, Baronka Ešnová se omlouvá za výslovnost obtížného příjmení. Ano, myslím, že je šokující, když si představíme, že by někdo mohl naznačovat, že EU stojí za konfliktem v Bosně. Jsem skutečně šokována, že něco takového bychom snad měli chtít bývat udělat. Myslím, že teď eh, tady jsou dva nebo tři aspekty. Za prvé, není to poprvé, kdy vedení v Sarajevu i mimo vlastně stálo před eh, negativními signály vůči kvalitě svého vedení ze strany i tamního obyvatelstva. A pokaždé, když se tyto signály ozvaly, tak jsme reagovali vysláním jasných signálů eh, tamnímu vedení prezidentovi, že věci nemohou zůstat tak, jak jsou a že lidé to nebudou tolerovat, že vlády musí tam něco udělat. Je velice frustrující, že přes veškeré naše úsilí a já jsem na tom pracovala i s Hillary Clinton, předtím, než jí vypršel mandát, ten region ona zná dobře a dobře si vzpomínám na naši frustraci, když jsme se snažili podpořit vstup Bosny a Hercegoviny do NATO, to tehdy o to šlo a byla to vlastně na samém počátku dialogu eh, dialogu Srbska a Kosovo. Takže je jasné, že můžeme a umíme sehrát úlohu eh, v tamním budování míru. A to jsou signály, které musíme vysílat stále. Od té doby jsme věnovali plno energie do dalších změn. Štefan a jeho tým, eh, kteří jsou eh, službou ESVČ kontinuálně podporováni, eh, na tom pracuje. Spolupracujeme s úřadem vysokého představitele, vysokého zástupce a kontinuálně na ně tlačíme, snažíme se je přesvědčovat a Vprostřed práce na dialogu Srbsko-Kosovo jsem jela do Bosny a řekla jsem jim, podívejte se, jiné země v regionu také dosáhly pokroku, vy musíte se zapojit do tohoto regionálního pokroku a také se podílet na, tom, eh, na té cestě ku předu. A my vám v tom pomůžeme. Ta situace z ekonomického hlediska eh, je neudržitelná a není možné ji vyřešit, pokud eh, tamní vedení nebude schopno vyřešit tedy ty úkoly, které má, co se týče EU a také NATO. Jenže je k tomu nemůžeme přinutit. Můžeme jim pouze vysvětlovat, že to musí udělat. A jedinou nadějí je to, že, eh, to varovné, ty, že ty varovné signály protesty tamní obyvatelstva by je k tomu měly přinutit. Toto je problém, který se vlastně teď eh, promítá eh, v eh, etnické násilí. Bosna, Sarajevo, sleduji to. Zatím to byly malé, dobře organizované a cílené záležitosti. Prozatím to není ještě úplně obecné etnické násilí, ale musíme vysílat dále signály, že toto je zcela neudržitelné a nepřijatelné, že takový konflikt nebudeme akceptovat a tolerovat. Já hovořím já jsem hovořila včera se srbským ministrem zahraničních věcí a kosovským a i tureckým a hovořili jsme o tom, jak společně dál. Paní Manzary, co se týče těch italských eh, vojáků, eh, O tom už se hovořilo na radě. Nejenom, že je to obrovsky znepokojující pro italskou vládu, ale je to obrovsky alarmující pro vlády celé Evropské unie. A já jsem to ministrům včera vysvětlila. Pakliže se učiní rozhodnutí, že to, co se stalo eh, že tady jsou eh, ty kroky těch eh, dvou vojáků, eh, vojáků námořníků považovány za akty teroristické a tudíž, že Itálie je považována za teroristický stát, to je zcela nepřípustné. Já tyto signály vysílám po celém světě, ústně i písemně. Setkala jsem se s řadou osobností, Eh, poradci národní bezpečnosti i minulý víkend hovořili jsme o tom, nejde pouze o otázku nebezpečí trestu smrti, což samo o sobě je dost špatné, ale i o eh, právní předpisy, které se na ně eh, používají. I pro ty z vás, kteří to neví, tak se proti těm vojákům má teď začít postupovat podle antiteroristických zákonů, což by znamenalo, že Itálie je považována za stát, který podporuje terorismus. My to nebudeme akceptovat a říkáme to zcela jasně a nahlas. Dále, Paní poslankyně, vy jste hovořila o tom, paní Paková, že různí lidé jezdí různým směrem. Já jsem hovořila eh, s ministry zahraničních věcí Turecka, Srbska a dalších zemí, my musíme postupovat na základě spolupráce mezi různými eh, zeměmi, eh, kterou musíme společně podpořit Bosnu a Hercegovinu, která je plná nejrůznějších eh, etnik a národností. Zítra proběhne další kolo dialogu na toto téma, kde se budeme snažit dokončit práci, kterou už jsme začali a zase bude řeč o Bosně. Až se podaří dosáhnout dohody, tak by se tyto státy měly stát vzorem ve svém regionu, jak řešit problémy správně a doufám, že ty kroky, které teď budou učiněny, budou modelovými kroky i pro řešení situace v Bosně a Hercegovině. A to právě z těch důvodů, na které jste poukázala. Pan Pikula. Zase eh, dohoda eh, Srbsko-Kosovo je historická a musíme se, eh, jak jste řekl, zabývat i těmi souvisejícími otázkami, zcela základními otázkami. Eh, jedná se o politickou, ekonomickou stagnaci Nezaměstnanost je obrovská, eh, obchodu se nedaří, jsou tam reálné problémy, eh, vládnutí a to, jak je nastaveno, neumožňuje lidem dospět k pokroku směrem do Evropské unie a do NATO, což chtějí a je potřeba toto vyřešit. Víme, co máme dělat, ale musíme vidět i skutečné odhodlání tamního vedení. Další e, e, paní Odžela se mě ptala na případ Magnický. Já k tomu mohu pouze říci e, to, že my jsme v této případě udělali zcela bezprecedentní kroky. Máme dopis od předsedy Evropské rady, vydali jsme, vydali jsme komuniké zvláště kvůli tomu trestnímu stíhání posmrtnému a hovoříme o tom s Ruskem. Máme to za porušení lidských práv. Vždycky se o tom, radí na, eh, se o tom hovoří na Radě pro zahraniční věci. Možná si to neuvědomujete. A já jsem vždycky upozorňovala, že je, mož, že je řada možností, jak se k tomu problému eh, postavit. A myslím, že všechny ty varianty řešení jsou dobře známy i v Rusku. Pan Schulz, Gruzie, Rusko po Soči. Musíme vyčkat dalšího vývoje. Nevím, že by skutečně tolik ruských poradců na Ukrajině bylo. Já sama jsem žádné neviděla, ale asi bych ji ani nepoznala. Máte pravdu, že se o tom mluví, že rusové tam poskytují takovou, pokrok, tak, takovou podporu. Tvrdí, že e, toto je pouze jejich způsob, jak pomáhat sousední zemi vyrovnat se s krizí, ale my víme, jak to chodí. Sva, pan Van Orden, co se týče Středoafrické republice. My se vždycky použijeme, poučíme z každé mise, protože při každé misi se vždycky něco stane, co si člověk o tamtuť odnese jako poučení a tam byla velice dobrá vojenská spolupráce. Nevím, jestli jste byl v té zemi po té misi. Admirál Tarant, který eh, měl na starosti tu misi a jeho předchůdci eh, chválili, že na spolupráci je dobré to, že se člověk vždycky něčemu naučí a že si vzájemně pomůže vyměnit zkušenosti a že vlastně si zlepšuje své logistické schopnosti. Africká unie už převzala eh, vlastně veslo od těch regionálních sil ve Středoafrické republice a teď jde o eventuální misi OSN, která by měla být zahájena na podzim. Takže Africká unie a OSN budou spolupracovat a je v tomto směru i rezoluce Rady bezpečnosti OSN. A je dobře, že jste na to upozornil. Víte, že tyto problémy bereme opravdu velmi vážně. Co se týče Zimbabve, já jsem právě eh, podepsala eh, eh, určitou, určitou notu, že tam se bude dále pokračovat. Ano, členské státy o Zimbabve hovoří a jsou to státy, které tam jsou hluboce zapojeny a hovořím i s politiky v terénu, kteří už byli v Bruselu. Takže myslím, že můžeme dosáhnout dobrého pokroku a když se tam situace zvrátí, tak tam můžeme jít zpátky. Členské státy si to uvědomují, ale myslím, že v Zimbabwe přede, přece jenom došlo k pokroku. A budeme to pečlivě sledovat. Pan Kukan hovořil o Srbsku a Kosovu. Ano, e, celý region to povznáší určitě. E, celý region se učí řešit ten problém e, jaksi debatou, takže já nesouhlasím brutál, s brutální implementací, protože to je pravý opak toho, co tam prosazujeme. V tom regionu si musí uvědomit, že když se ta země má pohnout ku předu, takže je potřeba jednat především u stolu. Děkuji. Děkuji. Máme ještě čas na pár otázek. Pan Lisek. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Paní Ibrisak již hovořila švédsky a budu mluvit polsky. <clears throat> Paní vysoká představitelko, musím se ještě na chvíli vrátit ke Gruzi. Jako zpravodaj tohoto výboru pro otázky Gruzie. Děkuji panu Šulcovi za to, že připomněl tuto otázku, ale ta otázka rozdělení Abcházie na pásma bezpečnosti před olympiádou v Soči to není jediná věc, která nás nepokojuje. Na tom posledním usnesení, které jsme přijali minulý týden ve Štrasburku, jsme upozorňovali také na otázku budování hraniční infrastruktury už několik měsíců a posouvá se to do hloubky území, které je kontrolováno úřady v Tbilisi. Mě by zajímalo, jak můžeme podle vašeho názoru tento proces zastavit. Eh, vážená eh, baronko Šnova, otázka k Syrii. Eh, chemické zbraně se právě teď ničí ale přesto se nadále morduje stejnou silou. Umírají děti, lidé jsou mrzačeni, nemocnice nemají léky. Jak tedy je na tom iniciativa Evropské unie eh, na zmírňování utrpení uprchlíků a eh, bez ohledu na olympijské hry, eh, pokračují nějaké eh, rozhovory s Ruskem, anebo je to všechno pod sočíským sněhem? Protože nezapomínejme, že vraždit a to drsným a krutým způsobem je možné i bez chemických zbraní, včetně dětí. Že? Já eh, se vás zeptám na debatu na Ukrajině minulý týden. Někteří parlamentu jsou pro sankce, já nesem zcela přesvědčen, ale e, rada se k tomu vůbec nevyjadřila. Můžete k tomu něco říci? A dále, e, spolupráce s Ruskem je důležitá pro e, další postup Ženevy 2. Čili mě by zajímalo, jak to tady vypadá jestli je tam možnost nějaké konstruktivnějšího ovlivňování eh, celého procesu. Eh, měla jste ministra zahraničí ze Skopie eh, včera na večeři Čili mě by zajímalo, jak je to tedy eh, s budoucností Bosny. V této souvislosti jste se o tom bavili, já jsem se o tom bavil také s řeckém, řeckými představiteli. Je skutečně ještě možný nějaký pokrok? Děkuji. Jeden komentář a jedna otázka. Jsem velmi rád, že přikládáte velký význam volnému pohybu osob ve vztazích eh, se Švýcarskem, poté co se stalo v neděli eh, v referendu. Potom pokud jde o USA, hovořili jste se svými kolegy, co očekáváte od summit, summitu eh, s prezidentem Obamou, který se bude konat příští měsíc v Bruselu? Gospođo Ashton, člán predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegovi. Pani Vysoká představitelko, bylo prohlášeno, že eh, pokud jde o Turecko, tak tam jsou v neustálém kontaktu a že bylo požádáno o pomoc Turecka. Jak se k tomu můžete vyjádřit eh, s ohledem na to vaše prohlášení, že Evropská unie musí pomáhat Bosně? Byl pan Izerbergovič skutečně s vámi v neustálém kontaktu během této krize a jaká konkrétní opatření přijme Evropská unie? Paní Eštonová, děkuji. Děkuji a také gratuluji k nominaci na Nobelovu cenu. Chci se zmínit o Bosně a Hercegovině. Jsem velmi rád, že v pondělí už navštívíte Bosnu a Hercegovinu, ale chci zdůraznit to, co zde říkali paní Ibrisagič a pan Kukan. Eh, ten mír byl vnucen Bosně a Hercegovině. Některá řešení je prostě nutno takto prosadit. Lidé už nevěří místním politikům. Pokud chceme překonat současnou krizi, tak musíme něčeho dosáhnout, musíme něco poskytnout. Oni budou očekávat, že vy budete tou osobou, tou institucí, která přinese řešení. Já jsem rozhodně proti odložení implementace uh, Eh, Sedič Finči případu, žádná pasarela jde o základní eh, práva. Potřebují rekonstrukci, potřebují funkční stát a lidé také očekávají, že místní politiky donutíte k tomu, že udělají něco pro hospodářství. Děkuji bardzo. Děkuji, pane předsedo. Paní vysoká představitelko, jak reálně hodnotíte možnost vytvoření nějakého společného politického plánu, plánu EU-USA, pokud jde o politiku vůči Ukrajině? Jde mi o vaše osobní hodnocení na základě dosavadní zkušenosti a také bych se rád zeptal, zda se dělá něco v oblasti energetiky ve vztazích s Ukrajinou máme podepsanou Evropskou smlouvu v oblasti energetiky. Ukrajina je znepokojená eh, tím, že provádíme South Stream, takže se může stát, eh, že eh, tato smlouva bude ztracena, protože Ukrajinci říkají, že nefunguje, takže možná budou chtít z této smlouvy se vyvázat. Jak se k tomu vyjádříte? Děkuji. Děkuji. Dvě krátké otázky. Za prvé, kdy očekáváte, že budou přeneseny výsledky v našem jednání s USA a Kanadou, že bude zajištěno rovné zacházení se všemi členskými státy, pokud jde o vízové požadavky. Eh, Víte, že je zde ještě pět členských států, které potřebují víze pro cestování do USA a Kanady. A další otázka. Jsme velmi znepokojeni tím vývojem v bývalé komunistické zemi, tak jak se díváte na diplomacii ze strany nových členských eh, států v SVČ, které mají určité tedy spojení eh, s bývalými tajnými službami. Máme takové diplomaty a uvěřila jste to? Děkuji. Tak a teď máme vše, pokusíme se odpovědět. Mr. Kazak. Tak ještě pan Kazak. Аз ще ви върна на въпроса за Ирак, вие споменахте, že tam насилието eh, se увеличи. Dovolte mi eh, reagovat na otázku Iráku. Vy jste se zmínila o tom, že tam eskaluje násilí. Před určitým určitou dobou schválil Evropský parlament usnesení, eh, které se týkalo velice špatné situace eh, menšin, především turkmenské. Každodenně jsme svědky eh, usmrcování bombových atentátů. Lidé jsou vražděni pouze kvůli tomu, že žijí v Kirpuku, což je oblast, kde funguje kurdská autonomie a mají tam zájmy i jiné irácké komunity. Já se obávám, že Evropská unie neučinila dost eh, pro ochranu těchto různých etnik. Myslíte, že je možné udělat něco pro ulehčení údělu tamního obyvatelstva? Nyní máme eh, tři hosty ve výboru. Eh, pan Pěkovič. Eh, děkuji vám, pane předsedo Broku, paní Ashton. Já jsem eh, velice pečlivě eh, naslouchal vašim poznámkám. Myslím, že bychom měli skutečně nejenom se dívat tedy na to, ten, ten možný rozpad Bosny a Hercegoviny, protože to je vlastně otázka nebo problém, který vznikl více méně eh, v jedné etnické komunitě. No, eh, každopádně já si myslím, že bychom měli velice eh, rychle jednat a stabilizovat Bosnu a Hercegovinu. Hvala lijepo, Baronice Ešton. Vi ste rekli da su uglavnom nemiri nastavili... Děkuji, paní eh, Šton, vy jste říkala, že ke všem konfliktům eh, dochází z důvodu nespokojenosti. Vy jistě víte, že kapitál potřebuje bezpečnost a transparentnost a to je jasný signál směrem k investorům. Eh, ti budou opravdu opatrní. My jako Chorvaté se živě zajímáme o situaci v Bosně a Hercegovině protože eh, to je mm, vlastně eh, dneska asi jeden tisíc kilometrů eh, naší vnější hranice, za kterou se to odehrává. Samozřejmě, že Bosna a Hercegovina musí do Evropské unie, jiná možnost není, čili jak chceme pomoci? Uh, madame, uh, thank you very much, uh, Mr. President. Madame Ashton, colleagues. Děkuji. Eh, paní Eštonová, kolegové. S veškerým respektem k tomu, co zde bylo dosud řečeno ohledně Bosny a Hercegoviny, dovolte, abych řekla následující. Já budu velmi stručná vzhledem k vám a k našemu času. Takže jedno krátké prohlášení, dvě otázky. Jsem si plně vědoma obtížné sociální situace a eh, frustrace, kterou lidé vyjadřují. Musíme si uvědomit, že násilí a vandalismus, jehož jsme svědky, nejsou pouze sociálními otázkami. A teď mám dvě otázky. Co může Evropská unie udělat, aby chránila práva menšin před těmito menšinami, no, tedy před tímto násilím a také jak můžeme chránit eh, Chorvaty, kteří také vytváří menšinu v Bosně a Hercegovině. Za druhé, jsme si vědomi toho, že se mohou objevit určité procesy, že se tam mohou dostat eh, zadními vrátky, zatímco se snažíme pochopit, co se vlastně v Bosně a Hercegovině děje. Děkuji. Thank you, Mr. President. Děkuji. Pokusím se odpovědět na všechny otázky. Pan Lisek, vy jste hovořil o Gruzii a, a roli e, tedy současného vývoje. E, k čemu tedy došlo v Abcházii, v Jižní Osetii a e, tam je, jsou také jakési hlíd, hlídkování policejní. A momentálně tam existuje hnutí Eh, osnatých drátů. To jsme v podstatě možná trochu vyprovokovali. Eh, je důležité, abychom nadále eh, monitorovali, co se tam děje a musíme nadále připomínat otázku teritoriální integrity Gruzie. Je důležité, aby Gruzie cítila naši silnou podporu a musíme nadále nadále trvat na naplnění rezoluce o ukončení konfliktu, která dosud není naplňována. To jsou velice jasné eh, signály a my na ní musíme dále pracovat. Eh, dále, pan Kosal. Sýrie. Eh, jak pomáhat tedy uprchlíkům? Je tam zhruba 6,5 milionu lidí bez domova a mnohé další miliony lidí, kteří trpí, ať jsou v Syrii nebo už v zahraničí. My nadále eh, pokračujeme eh, na té eh, lednové konferenci v Kuwaitu mm, Připojili určité peníze, ale není, to, není jich dost a nebude jich dost, poněvadž situace se zhoršuje prostě není dost peněz na to, aby se nakoupilo všechno, co je, tř- co je třeba a aby se to vůbec dostalo tam, kde, kde je to třeba. Jsou tady tedy eh, různé skupiny lidí, to znamená, že ta příměří eh, se těžko kontroluje, i to, co bylo tedy dohodnuto v druhé Ženevě, a není eh, tam dostatečného, dostatek vybavení na tu implementaci. My tedy hlavně potřebujeme získat všechny ty zdroje a já tedy doufám, že to brzy bude. A jinak samozřejmě je třeba myslet na obnovu Sýrie, až všechna ta hruza skončí a to bude obrovský úkol. Richard Howitt, ano, Eh, sankce, ano, eh, rada nic nedala do závěru, to je pravda, ale pracoval na tom a pracuje na tom. Eh, my tady máme různé možnosti, které můžeme uplatnit, abychom tedy dosáhli toho, aby se dělalo to, co je třeba, aby lidi byli chráněni, kdekoliv jsou. A náš eh, všeobecný postoj asi takový, abychom neustále usilovali o úspěšný dialog a abychom pracovali pro lidi a podporovali ty, kteří skutečně mají zájem něco změnit. Co se týče eh, co se týče násilí na Ukrajině, tak ti, kteří se tohoto násilí dopouštějí, musí být pohnáni před spravedlnosti a lidé prostě musí mít pocit, že spravedlnosti se činí za dost. A skutečně eh, je třeba zastavit násilí vůči lidem. A to je potom otázka celké, celkového politického směřování. Eh, ruská spolupráce Ehm, no, e, v Sýrii, kotá se Sýrie, tak my o tom s Rusy jednáme pravidelně, je to nejenom formálně dialog s ruskou, s ruskou stranou, velice dobře spolupracujeme v otázce Iránu. E, příští týden bude konference, Rusové tam také budou jako klíčoví partneři. Čili e, my skutečně máme možnost s nimi spolupracovat a v případě Sýrie to je otázka z humanitární pomoci a tak dále. Eh, Niklas Popovský, já jsem se s ním setkal včera večer eh, k Makedonii. Tam ty debaty probíhají, výsledky jsou zcela otevřené. A my tedy víme, jak delikátní eh, tam je situace, co všechno tam může nastat a zvrátit. Čili eh, tam je i velký pozitivní potenciál. Pan Milan Mon, Spojené státy, eh, já tam jedu tento týden a kontakty máme pravidelné. Eh, agenda pro nadcházející summit se ladí a já ve středu budu v Bílém domě. Ale dá se očekávat, že půjde o ekonomické záležitosti, to bude jenom TTIP. A potom také samozřejmě zahraniční politika, bude přítomen na samitu také eh, Mr. Zahraničí Kerry a já. Naše spolupráce je velmi těsná a účinná eh, v celé řadě otázek a já doufám, že se to projeví na tom samitu. Pan Stýr. Eh, eh, jak je to tady ten eh, turecký, co, co chtěl tady říci turecký minister zahraničí. No, my jsme se bavili o spolupráci a to je naše stále téma. Vždycky se bavíme také o Bosně a Hercegovině a o možnosti, jak je možno této zemi pomoci. A to bez turecké účasti nepůjde. To ovšem víc vám asi momentálně jsem schopná říct. Pan Kestin, eh, mír už byl tady zaveden, takže eh, není třeba eh, ho tam vnucovat dále. No, když se podíváte na to, co se dělo na Balkáně, tak já myslím, že ta válka byla tak strašná, že ten mír byl, bylo třeba vynudit. Já myslím, že momentálně není nikde na světě podobná situace. A všude tam, kde jsou politicky, političtí vůdci, kteří byli demokraticky zvoleni, tak tam prostě se musí hledat cesta vpřed. Musíte hrávat roli mezinárodní společenství. Je třeba, aby lidé se cítili řádně reprezentováni eh, představiteli a já myslím, že tam není důvod opět sahat k násilí. Takovou situaci si vůbec nedovedeme představit. Takže prostě musíme, musíme jim eh, jaksi pomáhat k tomu, aby pochopili, že to jinak nejde. Pan Kovačev se ptá na výsledky jednání o tom, eh, že by všechny členské země mohly tedy Eh, mohli, mohli tedy eh, eh, jednat přímo tedy se Spojenými státy. Já myslím, že stejně neočekával, že vám k tomu řeknu něco více. Pan Kazak. K Iráku. Tak tam je samozřejmě kurdská menšina a my tady se všemi představiteli v Iráku hovoříme o tom, že Ochrana všech je naprosto zásadní. A to eh, je součástí všech vztahů a eh, asociační dohody. Čili to je všechno součástí struktury pokračujícího dialogu. A eh, kdykoliv se zdá, že některá menšina je nějakým způsobem znevýhodňována nebo je s ní špatně zacházeno, tak vždycky to přijde na přetřes. E, pokud máte pocit, že se děje něco jiného, budu ráda, když mě to řeknete. E, pan e, Plenkovič, no, tak my samozřejmě musíme spolupracovat s představiteli v Bosně a Hercegovině Máme tam spoustu lidí, kteří každopádně spolupracovat budou a myslím, že ta spolupráce se momentálně daří velmi dobře, čili ty je třeba podporovat. Paní Svojica. Vy jste hovořila o Bosně a Hercegovině já eh, souhlasím eh, s tím, že eh, jde skutečně o investice. Tam, kde se neinvestuje, tam se hospodářství prostě nepohne. Je to frustrace, která je viditelná všude, s tím souhlasím. A my právě o tom s nimi musíme mluvit neustále a znovu. A co se týče práv menšin, tak ta jsou vždycky klíčová. A my prostě chceme, aby se eh, to eh, řešilo, a včetně ekonomický referendum včetně tedy toho, aby tedy v té zemi se objevilo nějaké politické vedení schopné. To ta země potřebuje nejvíc. Děkuji vám. Tak, já myslím, že to byla velmi plodná debata a samozřejmě že jsme přeskakovali na, tedy z tématu na téma, ale děkuji vám za to, že jste zavítala mezi nás a myslím, že bychom ve výměně názoru měli pokračovat dále, poněvadž zahraniční politika je čím dál tím namáhavější a zejména tedy eh, hodně úspěchu vám přejeme v příštích dnech v otázce Ukrajiny. Japan. Thank, uh, Gentlemen. Dámy a pánové, v mm, kolik 17 hodin budeme eh, pokračovat v místnosti Jan 4 eh, k 1 s eh, bývalým, tedy s výborem DV a s bývalým jeho africkým prezidentem Bekim. Bude to o investicích v Africe, každý, koho to zajímá se tam přesune.